Uh, yeah, colleagues, uh, let's start with... Milí kolegové, začněme. Budeme se věnovat bodu číslo 6, výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o některá ustanovení o zdanění vozidel. Pan Markus Ferber je zpravodajem a budeme se věnovat pozměňovacím návrhům, protože toto je stanovisko ke zprávě výboru pro dopravu a cestovní ruch, tak dám teď slovo panu zpravodaji. Prosím. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Pokusím se vzít to stručně, tak abychom se hned mohli pustit do hlasování. Návrh komise na téma euroviněty má dvě části zavedení e, nového systému a postupné snižování těch minimálních sazeb daní za motorová vozidla. Se stínovými zpravodaji, a za to jsem jim vděčný, jsme se shodli na tom, že se budeme soustředit na to daňové téma, a na tu vynětu jako takovou reagovat nebudeme, protože to nespadá do kompetence našeho výboru. Chtěl bych tomu říct, že jako dlouhý e, náhradník ve výboru pro dopravu, tam jsem už 24 let, bych si byl býval, troufnul tak říkajíc si něco o tom myslet, ale myslím, že bychom se měli soustředit na to, co je jádrem kompetence našeho výboru a to je zdanění. Proto v návrhu stanoviska jsem se soustředil přesně na tohle a navrhuji, aby snižování minimálních sazeb pro daň z motorových vozidel nebylo, jak navrhuje komise, rozděleno do pěti jednotlivých kroků. To je hrozně byrokratické a přespříliš složité. Vypadá to jednoduše jenom na první pohled. Eh, Navrhl jsem ty mezikroky přeskočit a prostě stanovit, aby minimální daňová sazba pro daň z motorových vozidlen po pět, do pěti let po zavedení činila 0%. Je, bylo podáno mnoho pozměňovacích návrhů, za všechny srdečně děkuji. Ty se soustředí nejenom na tu daňovou stránku, ale na celou širokou paletu prvků, které vlastně spadají do kompetence výboru pro dopravu, nikoli v našeho výboru. Proto jsem navrhl, abychom tyto návrhy nereflektovali při hledání kompromisu, protože to je kompetence výboru TRAN a v podstatě by to asi nebrali ani moc vážně. Navrhl jsem kompromis, který se opírá o tu myšlenku rezignovat na těch pět postupných kroků, ale krom toho ten dobíhající systém minimální daně a zavádění vyněty, která e, závisí na míře ujetých kilometrů, by nakonec měly být věc s nulovým součtem. Je to tedy vyvážený kompromis, který se soustředí na to, čemu se náš výbor má věnovat a já bych byl rád, kdyby ten návrh našel širokou podporu u kolegyň a kolegů. Děkuji vám. Děkuji. Permanš Beres. Um, merci. S'il y a eu un compromis, c'est qu'il y a eu un... Děkuji. Takže samozřejmě byl tu kompromis na základě diskuze s dalšími, již jsem se také účastnila sama. V čem eh, byla ta zásadní otázka, zásadní potíž v této oblasti a to, to bylo, že ten systém, který chce komise zrušit, kdy se navrhly ty 20 etapy zrušení po 20%. Každý rok a výchozí bod je tedy situace v různých členských státech, která není vůbec stejná, protože jsou některé systémy, které, některé země, které už mají eh, ty eh, systémy, eh, mítné systémy, platební systémy. A my jsme vyšli z principu flexibility, který umožňuje členským státům postupně zapracovat ten postupné tedy zavedení nebo naopak postupné ukončení zdanění těchto těžkých vozidel. My jsme však do toho připojili ještě dvě, dva důležité prvky. Je to povinnost průchodu toho alternativního režimu, který bude diskutován v, v, do roku 2024, to bude diskutováno ve výboru TRAN. Je tu určité tempo snižování, eh, přizpůsobování z té stávající, stávajícího zdanění ve prospěch toho alternativního, aby nedošlo mezi tím k nějaké eh, ztrátě příjmu pro členské státy. A naše skupina bude také hlasovat o pozměňovacím návrhu 22. Je velmi dobrý pozměňovací návrh, který se týká právě jedné rozpočtové otázky, Eh, která, kde, kde budeme moci z, vlastně zdůraznit nevýhodnost pokračování eh, používání dýzlových vozidel. Anybody for ECR? Je tu někdo za EKR, prosím? Grazie, presidente. Very briefly, because we have, uh... Děkuji, pane předsedo. Budeme hned totiž hlasovat. My podporujeme obecnou myšlenku, že bychom od ročních poplatků měli přejít na systém opírající se o ujetou vzdálenost. To je podle nás efektivnější. Ale nebudeme souhlasit s tím kompromisem, nebudeme pro něj hlasovat, protože nesouhlasíme s kompenzacemi. Kdo zaplatí ty ztráty? Molly Scott Cato. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že náš postoj k tomu je docela dobře znám, ale jenom stručně to schnu. Náš postoj je, že nepodporujeme eh, tu zprávu, protože ta podporuje mm, pozici komise a tu nepodporujeme my. Pro nás eh, daně za motorová vozidla by se neměla ji používat eh, tak, aby se vyvíjely směrem k poplatkům podle ujeté vzdálenosti, ty by měly být dodatkem, protože je to eh, přímo spojeno s poplatky podle ujetých kilometrů, tak my si nemyslíme, že to spadá výhradně do oblasti zdanění, to má i velké sociální dopady a proto my bychom rádi viděli udržitelnější rámec harmonizace, včetně dopadu na životní cyklus vozidel a ekosociální dopady a ekologické dopady dopad na životní prostředí, objem motoru, motorových vozidel, a také různé pobídky ve smyslu využívání firemních aut pro soukromé účely. To snížení daně na nulu v roce 2024, jak navrhuje pan zpravodaj, to bychom také zamítli. Děkuji. Paloma López Bermejo. INF ENF. Floor back to rapporteur. Tedy zpět slovo panu zpravodaji. Děkuji. Jsem rád, že je tady v zásadě schoda, i když pár rozdílů se najde, ale doufám, že přesto schválíme toto pěkné stanovisko, aby výbor pro dopravu mohl ve své práci pokročit. Ještě jednou, nechci vůbec hovořit o dopravní politice. Já sám jsem ze země, kde se o mýtu diskutuje. Je tady v té souvislosti rezoluce Evropského parlamentu, která hovoří ve prospěch eurovinity. Tohle je teď návrh komise a já pořád ještě trvám na doporučení, že bychom se měli soustředit na ty části, které se týkají zdanění. To spadá do našich kompetencí. Děkuji. Thank you. There was a discussion. Děkuji. Tady se diskutovalo o některých pozměňovacích návrzích. Tedy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 So as, as we have checking one uh, legal issue on... Tak my jsme ještě prověřovali jednu právní záležitost ohledně té první zprávy a proto budeme teď eh, hlasovat o další a tuhle vezmeme až na konec. Takže eh, nejprve provedeme testovací hlasování. Zahajuji hlasování. Ještě pár kolegů nehlasovalo, ještě jeden kolega musí hlasovat. Dobře, končím hlasování. A teď poslouchejte. Budeme hlasovat o zprávě pana Věgaše. Je to návrh rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unii a Norskem. Je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. EPP má o jednoho víc. V pořádku. Končím hlasování. 49 pro, 1 proti, 1 zdržení. Přijato. Gratuluji zpravodaji. Teď půjdeme na zprávu Molly Scott Kejtou o udržitelném financování. Kompromis A. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 74. Pro? Proti? Ověříme. Ověříme 74. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 76. Kdo je pro? Proti? Ověříme 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 78. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis B s ústním pozměněním. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Please Be quick. We are waiting for you, but... Prosím, vezměte to rychle, já na vás tedy čekám, ale přesto... Takže končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď hlasujeme o kompromisu bez ústního pozměnění. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Navrh 92 pro, proti, zdrželi se, myslím, že přijato stejnou většinou, ale jestli chcete, můžeme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 93, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Myslím, že zamítnuto. Končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. 94 pro. Proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A vy jste byl pro, já se omlouvám, takže přijato. Takže měl bych vám víc důvěřovat. Kompromis C, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Pozměňovací návrh 106, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis D, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E s ústním pozměněním, kdo je pro, proti, zdrželi se, Myslím, že zamítnuto, že je zamítnuto ústní pozměnění, takže hlasujeme o kompromisu E. Chcete to ověřit? Dobře, tak ověříme. Zahajuji hlasování o ústním pozměnění. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď kompromis bez ústního pozměnění pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis G pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis H pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 174 s ústním pozměněním. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 175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 Ověříme 204. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 205 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromiska pro, proti, zdrželi se, přijato. 209 na dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 211 pro, proti, já myslím, že zamítnuto. Chcete to ověřit? Končím hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. O dva hlasy. Návrh 213, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Ne. Kompromis L. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis M. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 227 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 228 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis N s ústním pozměněním. Je to v pořádku? Takže s ústním pozměněním. Kdo je pro? Proti? Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže hlasujeme o původním kompromisu. Kdo je pro? EPP pro, předpokládám. Proti zdrželi se přijato. 241. Tady je to na tři části, na čtyři části. První část, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část. To je vlastně část 2.2. Ne, to je tedy Zbytek odpadá, protože to bylo zamítnuto. Dobře, takže jdeme na 242 pro, proti, zdrželi se, přijato. 243 pro, proti, já myslím, že přijato, ale ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže 244 odpadá, takže jdeme na kompromis eh, Kompromis O. Jdeme na kompromis O. Špatně jsem to vyslovil, omlouvám se. O. S ústním pozměněním. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. EPP má o jednoho víc. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže kompromis O bez ústního pozměnění. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis eh, P pro, proti, zdrželi se, přijato. 264 pro, proti, ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato. 265 pro, proti, zdrželi se, přijato. 266 pro, proti, ověříme. Myslím, že zamítnuto, ale je to zvláštní kombinace frakcí. Končím hlasování. Zamítnuto. 267 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se přijato. 278 pro, proti, zdrželi se přijato. 279 pro, proti, ověříme. 279, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 280 pro, proti, Ověříme. 280. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis R. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 291 pro, proti zdrželi se přijato. 292 pro, proti zdrželi se přijato. 293 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. 294 pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 295 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 296 pro, proti, zdrželi se, Goje je proti, takže zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. To bylo 297, že ano? Tak, ne, tak teď. Bylo to 297. I said 97. Okay. Já jsem řekl 97. Aha, tak chcete opakovat hlasování o 297? Dobře, zahajuji hlasování. Tak to bylo nedorozumění mezi politickými skupinami. Teď končím hlasování. ale výsledek se nemění, zamítnuto. 298 pro, proti zdrželi se přijato, 299 pro, proti zdrželi se přijat, zamítnuto, 300 pro, proti zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis S pro proti, zdrželi se přijato. 311 pro, proti, zdrželi se přijato. 312 pro, proti, zdrželi se přijato. 314 pro, proti, zdrželi se přijato. 315 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Původní text, odstavec 20 pro, proti, zdrželi se přijato. Originální text, citace 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Citace 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Citace 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se přijato. 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 4 pro, pro proti, zdrželi se zamítnuto ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Původní text, citace 4. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 5. Pro, proti, zdrželi se. A já myslím, že zamítnuto. Chcete to ověřit? Dobře, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto původní text, citace 5. Pro, proti, zdrželi se. Myslím, že přijato, ale že byste to chtěli ověřit. Tak ověříme. Zahajuji hlasování o původním textu citace 5. Končím hlasování. Přijato. Citace 6. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Citace 7 pro, proti zdrželi se přijato. Návrh 6 pro, proti zdrželi se přijato. Citace 8 pro, proti zdrželi se přijato. Citace 9 pro, proti zdrželi se. Alde je pro, takže přijato. Návrh 7 pro, proti zdrželi se přijato. To věříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Citace 10, původní text pro, proti zdrželi se přijato, návrh 8 pro, proti zdrželi se přijato, citace 11 pro, proti zdrželi se přijato, návrh 9 pro, proti zdrželi se přijato, 10 pro, proti, zdrželi se, přijato, citace 12 pro, proti, zdrželi se, přijato, citace 13 pro, proti, zdrželi se, přijato, 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, citace 15 pro, proti, zdrželi se, přijato, Návrh 11 pro, proti zdrželi se přijato, citace 16 pro, proti zdrželi se přijato, 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Citace 18, pro, proti, zdrželi se, přijato. Citace 19, pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 12, pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 14. Pro. Proti zdrželi se, přijato. Citace 20 pro, proti, nevidím to po frakcích, takže zahajuji hlasování. Citace 20 původního textu. Končím hlasování. Přijato. O jeden hlas. Citace 21. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Citace 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. Citace 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 17 pro, proti, ne, omlouvám se, odpadá. Takže teď jdeme na 18 a 40 a 20, které jsou identické. Pro, proti, zdrželi se přijato. Citace 29. Pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 19. Pro, proti. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Citace 31. Pro. Proti. Uvěříme. Nevidím pořádně ruce. 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 22. Pro. Proti. Zdrželi se. Při, zamítnuto. 23. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 25, protože ty předchozí odpadají pro, proti. Ověříme 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato o jeden hlas. 26 eh, pro, proti, zdrželi se přijato. 27 Myslím si, že to není možné. Já jsem tady viděl rozdílné hlasování. SD má plus, ale ostatní ne. 27 pro, proti zdrželi se přijato, 28 pro, proti zdrželi se přijato, 29 pro, proti zdrželi se přijato, 30 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 31 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 32 pro, proti zdrželi se přijato, 33 pro, proti zdrželi se přijato, 34 pro, proti zdrželi se, zamítnuto, 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Citace 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Citace 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, pro, proti zdrželi se přijato, 39 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis T pro, proti zdrželi se přijato, 53 pro, proti, ověříme 53, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 56. Kdo je pro? proti, ověříme 56, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 58 pro. Ověříme 58, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato a teď budeme hlasovat o celém textu jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 42 pro, 9 proti, 3 zdržení. Gratuluji zpravodaji. Now we vote. Nyní eh, návrh stanoviska Markuse Febra o um, tedy těžkých vozidlech. Kompromis A. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 8 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 10 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 9 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 11 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 12 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 13 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 14 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 15 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 16 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 17 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 21 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, 22 pro, prověříme 22, hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se. 23 pro, proti, zdrželi se samítá se a nyní o celém návrhu komise ve smyslu změn jmenovitým hlasováním hlasujeme. Konec hlasování. 36 pro, 15 proti, 3 se zdrželi. Stanovisko je schváleno. A ještě nás čeká další hlasování. Blahopřejeme panu zpravodaji. A nyní dvouminutová pauza před posledním hlasováním. Musím ještě konzultovat právní službu ohledně jednoho pozměňovacího návrhu, ale bude to velmi stručné, velmi krátké, takže maximálně dvě minuty. Máme dost času. We move now. Takže postupujeme dál. Je to zpráva Balc Pereš o sídle EBA. Jste připraveni? Pozměňovací návrh 4. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní citace 1a tedy AFKO 3, AFKO 4, společně, jak pro, proti, zdrželi schváleno, 19 pro, proti, zdrželi se, zamítá se, budget 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno, odpadá devítka, až se tam dostaneme. Rozpočet 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Rozpočet 4 pro, proti, zdrželi se zamítá se. Rozpočet 5 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 2 pro, proti, zdrželi se schváleno. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis A pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis B pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní celý návrh komise ve smyslu změn. Zahajuji hlasování. Jmenovitým hlasováním, ano. Jak tomu bývá v takových případech? Konec hlasování 53 pro jeden proti, nikdo se nezdržel. Nyní legislativní usnesení, odstavec 2 původního textu pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 8 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. Takže původní znění odstavec 3 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Odstavec 4 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 9 odpada. 10 můžeme hlasovat pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. původní text. Odstavec 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Aha, já myslel, takže musíme hlasovat nejprve původní znění odstavce 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 15 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Žádné původní znění. Takže 7 původní znění pro, proti, zdrželi se, schváleno. Avko 1 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 17, 18 odpadá. Původní znění, takže 18 pro, proti zdrželi se. Zamítá se. Původní znění pro, proti zdrželi se. Schváleno. 5 pro, proti zdrželi se. Schváleno. 6 pro, proti zdrželi se. Schváleno. A nyní Celé legislativní usnesení je tedy považováno za schválené. A nyní rozhodnutí o zahájení meziinstitučních vyjednávání jmenovitých, jmenovitým hlasováním, které je zahájeno. Konec hlasování. Takže 50 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Tím pádem je Eh, zpráva schválena. Blahopřejeme samozřejmě zpravodajům. To je konec hlasování. A v půl páté <laughs> ve, dne, v půl třetí se znovu sejdeme. Yeah. Ah, because it...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 pro bankovní unii. Končím zasedání.